A další zasedání začne zítra, 26. listopadu od 9 eh, hodin do 2 hodin a také odpoledne. Zápis je k dispozici na stránkách parlamentu tímto.